komisaři, a to vyžaduje, abychom tyto aspekty z těch tří zpráv skutečně zohledňovali a uplatňovali. Děkuji. Děkuji kolegovi Šolcovi a jako další na jednu a půl minuty za frakci EFD kolega Dartmouth. Pane předsedo,